So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegové, milé kolegyně. Většina z, vás, většina z nás je připojená na dálku přes videokonferenci. Není to překvapivé také, protože je pondělí ráno. Já navrhuji, abychom se okamžitě pustili do práce. Máme zde pořad jednání a u bodu čtyři pořadu jednání mám žádost. Tam jde o to schválení korigenda. A Prozatím tedy tento bod odložíme, my tam musíme vyřešit něco s komisí. Má někdo nějaké námitky? Dobře, takže tento bod, eh, bod číslo čtyři vypouštíme z pořadu jednání. Ještě se dívám, jestli se někdo přihlásí o slovo, ale zdá se, že se nikdo nehlásí. Tímto pádem tedy můžeme takto pozměněný pořad jednání schválit s tím, že tedy bod 4 prozatím odpadá. Bod číslo 2. Sdělení předsedy. Jak víte, dámy a pánové, tento, eh, tato schůze je webstreamována. Máme k dispozici tlumočení a máme už devět jazyků. To je skvělá zpráva. Takže je to francouzština, němčina, italština, nižozemština, angličtina, španělština, eh, čeština, polština a rumunština. Prosím tedy, abyste se dívali do kamery, až budete hovořit. Tlumočníkům to usnadní práci. A pokud nebudete na kameře, tak vás tlumočníci nebudou tlumočit, pokud nebudete vidět. Také těm z vás, kteří sedíte zde v sále, připomínám, že musíte mít nasazenou roušku. Samozřejmě s výjimkou toho, kdy budete hovořit. Takže prosím, ponechejte si jinak roušky. Bod číslo 3 pořadu jednání. To je hlasování. Já teď přejdu do angličtiny. tak abychom, eh, schvál, abychom správně pochopili ten proces. Bude se tedy eh, hlasovat aplikací e-vote. Musíme samozřejmě také ověřit kvórum a pak se tedy bude Eh, hlasovat. Jednak se bude hlasovat o investičním plánu pro Evropu, pro udržitelnou Evropu, jak financovat zelenou dohodu pro Evropu. Minulý pátek jste obdrželi eh, hlasovací seznam eh, v té aplikaci iVote, včetně sady pozměňovacích návrhů a hlasovat se bude Eh, na dvakrát, eh, jednak od 9.10 do 11.30 a během tohoto prvního jednání, eh, této první části budete tedy ze svých iPadů či iPhoneů skrze tu aplikaci iPad hlasovat. Měli byste do toho informačního panelu nahoře, doleva obrazovky vložit své jméno, vybrat se tam ze seznamu poslanců a e, vybrat tedy, jak hlasujete z těch políček vedle příslušných pozměňovacích návrhů. Můžete to přímo odeslat v té aplikaci iVote e, tím, že vpravo nahoře zmáčknete Play a vyberete Submit My Ballot. Poté, co to takto vložíte, tak vám aplikace e, jak si z toho udělá PDF a to zašlete ze své oficiální parlamentní adresy. Ten hlasovací seznam byste tedy eh, měli odesílat eh, až po té, co bude hlasování zahájeno a ne později než v 11.30, kdy bude hlasování ukončeno. Pokud eh, to pošlete předtím nebo potom, tak se to nepřijímá. Jakmile bude hlasování zahájeno, tak také obdržíte e-mail, případně vás ta aplikace iVote upozorní, ale pokud by vás neupozornila, tak stejně můžete hlasovat. V 11.30 se tedy hlasování uzavře. Sekretariát eh, eh, spočítá výsledky prvního hlasování, které budou oznámeny písemně. A druhé kolo hlasování se bude konat zítra od 12.10 do 13.30. A teď je třeba, abychom tedy ověřili kvorum a můžeme zahájit proces hlasování na dálku. Nyní tedy ověřujeme kvórum pro první hlasovací kolo a chtěl bych proto všechny členy, kteří budou dnes hlasovat, požádat, aby požádali o slovo tím, že zmáčknout příslušný Eh, knoflík v tom softwaru pro účast na dálku. My to spočítáme a zjistíme, zda zde, má zda zde máme minimální nezbytný počet poslanců, tak abychom vůbec mohli se pustit do hlasování. Výborně, je vás více než 16. Nezbytné kvórum tedy máme a můžeme se pustit do hlasování. Eh, potom zde máme také některé eh, náhradníky. Paní Šojdrová nás zastupuje pana Zoido Alvarez, pan Tarabela, paní Aguileru, paní Toleret, pana eh, Čolose, Atily Metz, eh, pana Hojzlinga a ještě tam je jedna náhrada. Takže dříve než eh, spustím hlasování, dám ještě slovo Marie Neuhils, která, se poža- po, která požádala o slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové. Já budu hlasovat i pomocí iPadu, ale chtěla bych říci, že do budoucnosti takto hlasovat nechci. Já osobně iPad nepoužívám. Je to má osobní volba a nechci tyto, tato zařízení profesionálně používat. Nejprve tedy, eh, si, mně se nelíbí, že musím dát informace ze své kreditní karty, abych mohla hlasovat. Chtěla bych eh, vás vyzvat k tomu, abychom se zamysleli nad nějakou jinou možností, než hlasovat eh, iPadem či pomocí iPhoneu. Chtěla bych, aby nám výbor pro zemědělství toto neukládal jako povinnost. Jiné výbory si totiž zvolili jinou cestu. Děkuji mnohokrát. Nejste sama kdo proti tomu protestuje. Diskutovalo se o tom i na jiných výborech. Můžeme samozřejmě hlasovat také prostřednictvím toho původního systému. Je to možné. Ale koordinátoři se rozhodli pro tento systém po dnešním hlasování to znovu vyhodnotíme a uvidíme, jak to hlasování pomocí této aplikace probíhalo. Ještě někdo se hlásí o slovo? Nehlásí. Dobře. Takže tímto okamžikem zahajuji hlasování. Hlasovat můžete do 11.30. A závěrečné hlasování proběhne zítra od 12.10. A nyní můžeme přejít přímo k bodu 5 na našem pořadu jednání. 30. června došlo k jednání o přechodném období eh, společné zemědělské politiky. Myslím si, že je velice důležité, že naši spoluzákonodárci, že spoluzákonodárci, tedy Rada a parlament, dospěli k předběžné dohodě ještě za chorvatského předsednictví. To velice vítáme. A nyní již bez dalšího otálení dávám slovo paní Katajnen, která vedla jednání za nás. Děkuji. Vážení kolegové, jak víte, minulý týden v úterý jsme se s chorvatským předsednictvím částečně dohodli na tomto důležitém návrhu. My tomu úředně říkáme eh, částečná politická provizorní dohoda. V zásadě to znamená, že jsme se shodli, na obsahu a dvouletém období, ale ještě ne na tom, co vyplývá z víceletého finančního rámce, protože budeme muset počkat až eh, se sejde, sejdou představitelé států a vlád, protože rada zde jako taková mandát nemá. Potom tam jsou ještě některé technické změny, které se týkají notifikací. Ty také dosud nebyly dořešeny. Eh, Já si myslím, že pro naše zemědělce, pro celý sektor je velice důležité, že jsme se v tomto okamžiku dohodli, že jsme navzdory covidové krizi dosáhli dohody a podaří se nám zemědělcům poskytnout právní jistotu, protože Vlastně by to mělo začít platit již za méně než 6 měsíců, tato nová legislativa. Chtěla bych poděkovat eh, svým skvělým stínovým zpravodajům, kteří se během tohoto výjimečného jara eh, velmi konstruktivně podíleli na společné práci. Eh, zabývali jsme se Eh, otázkami ekologického zemědělství, eh, flexibilitou programů v oblasti eh, vína, ovoce a zeleniny. A snažili jsme se, aby platby probíhaly nepřetržitě tím, že se přejde například na pomoc vnitrostátní a další podobné systémy. Jak jsem říkala již dříve, je mi líto, že se nepokročilo dále, pokud jde o vnitřní eh, governance, vnitřní zprávu. Tam jsme podporu nezískali. Ale Doufáme, že po té, co bude schválen víceletý finanční rámec, se našemu výboru eh, podaří tyto věci prosadit. Také bychom se mohli zaměřit na nová tržní opatření, kde bychom mohli používat eh, nižší procento, tedy 20 eh, nová fiskální opatření a tržní opatření v oblasti olivového oleje. Parlament toto navrhoval. Je velice důležité, že se nám eh, podařilo zareagovat na ty velké změny, jak v celé společnosti, tak v oblasti potravinářství. Také eh, pokud jde o posej, pokud jde tedy o ty vzdálené regiony a o ostrovy v Egejském moři, tam jsme se také dohodli. Parlament zdůraznil, že tam by ten rozpočet na zemědělství měl minimálně zůstat zachován. A Dále to naše eh, prohlášení eh, tedy eh, obsahuje poměrně razantní vyjádření právě o těch vzdálených regionech a Egejském ostrovech v Egejském moři. Zaměřili jsme se také na mezioborové organizace, interbranch organizations, Nicméně nechtěli jsme eh, komplikovat eh, stávající jednání, eh, která probíhají, pokud jde o společnou organizaci trhu. Rovněž pokud jde o plán obnovy, snažíme se, aby to financování z něho bylo také dostupné v přechodném období bylo by eh, dobré mít k dispozici eh, delší závazky v oblasti eh, klimatické, v oblasti zemědělské, v oblasti rozvoje venkova. A já jakožto zpravodajka jsem přesvědčená, že společné řešení najdeme nyní s německým předsednictvím a s komisí, jakmile budeme mít uzavřenou dohodu o VFR. Dvouleté přechodné období je již nyní realitou a nyní bude třeba přizpůsobit Eh, také tu eh, legislativu, která se týká eh, plánu obnovy. Bylo by velice obtížné, kdybychom museli našim zemědělcům vysvětlovat, že by ta podpůrná opatření související s obnovou po covidové krizi začala až v roce 2023. My jsme se tedy eh, dohodli na tom dvouletém období a programy rozvoje venkova budou mít povinné, budou mít možné eh, prodloužení. Zohledňujeme tak eh, to určité spoždění v těch jednáních o přechodných opatřeních. Mělo by to jednak eh, přinést zemědělcům určitou právní jistotu a také eh, ta jednání nějak časově omezit. Komise k tomuto rozhodnutí ještě nepřistoupila. Já doufám, že eh, brzy přijde se svými novými modely výpočtu. Členské státy potřebují jeden rok na národní strategické plány a komise potřebuje 8 měsíců na to schválení těch plánů. Teď tedy čekáme, až se schválí víceletý finanční rámec a pokud budeme mít v červenci příslušná čísla, tak by se ve výboru Agri hovořilo o této zprávě eh, v září, eh, hlasovalo o této zprávě v září a potom na plenárce by se o ní hlasovalo v říjnu. Děkuji mnohokrát. Elsi Katajnen. Vidím, že dva nebo tři členové se hlásí o slovo. Byla zde také zmíněna Evropská komise. Proto bych rád eh, dal i k nařízení eh, o přechodných opatření eh, slovo panu Skanelovi. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat paní Katajnen za její vystoupení a za velice usilovnou práci na dosažení dohody v trialogu. Komise velice pečlivě sleduje celý ten vývoj ale chci říci, že ten finální trialog se ještě musí uskutečnit, jak paní Katajnen na to upozornila. A k tomu trialogu dojde, až bude uzavřena dohoda o víceletém finančním rámci a budeme znát ten eh, rozpočtový scénář. Paní Katajnen eh, rovněž velice správně upozornila na to, že komise dosud není schopna schválit dvouleté přechodné období. Já musím upozornit na to, že eh, to, že by komise nějak eh, se to chtěla zvrátit, to, to tak není. Komise dlouze vysvětlovala, že ta současná situace, ve které se nacházíme, eh, vyžaduje jednoleté období Myslíme si, že eh, zelená dohoda a důležitost balíčku obnovy vyžadují velice rychlou implementaci eh, nových ustanovení v oblasti SZP a proto komise i nadále, i nadále tedy komise trvá na jednoletém přechodném období a chceme radě a parlamentu eh, připomenout, že tedy tento náš návrh nestahneme. Děkuji. Děkuji, pane Skanele, za váš příspěvek. Já bych eh, chtěl říct, že jsme poměrně překvapeni tím, že komise se drží té, té své eh, roční lhůty. Další kolega. Děkuji. Já jsem také poměrně překvapen pozicí komise. Možná to nějak eh, souvisí s určitým vyvážením sil při těch politických jednáních. My bychom byli velice rádi, kdybychom měli jednoleté přechodné období. Ale myslím si, že je třeba vidět eh, situaci takovou, jaká je. A myslím si, že nebudeme schopni vše stihnout a schválit během jednoho roku. Proto potřebujeme dvouleté období. Je ale třeba zaručit, zajistit, aby ta další eh, generace finančních prostředků mohla být eh, vyplácena co nejdříve. Takže jsem eh, velice překvapen touto pozicí komise. Myslím si, že bychom měli co nejdříve schválit zelenou dohodu, v mnoha členských státech zemědělci dostávají eh, peníze na ornou půdu, na některé eh, konkrétní plodiny a pokud bychom to schválili co nejdříve, tak bychom eh, mohli určité ty problémy lépe řešit. Neříkalo by se, že některé sektory jsou upřednostňovány před ostatními. To je trošku pokrytecké. Děkuji, kolego. Dále Alvaro, kolega Alvaro. Dobré ráno, vážení kolegové. Dovolte, abych něco dodal ke slovům zpravodajky. Myslím si, že přece jenom se tady projevila určitá frustrace z toho jednání, protože jsme skutečně ze strany rady a zejména ze strany komise pocítili určitou nevůli a když šlo skutečně o důležitá opatření, která byla nesmírně důležitá pro zemědělce, pokud jde o vnitřní konvergenci. A pokud jde v podstatě také o otázku organizací, které se do toho zapojily. Čili to stanovisko komise v podstatě vypadá tak, že potřebujeme to přechodné období. Koleg Edgar Dorfman o tom hovořil. Je to opravdu velké překvapení. Já tady mám určité problémy, abych to opravdu pochopil. Říkám to upřímně. V podstatě teď to odráží určitou možnost pro zemědělský sektor mít určitou podporu i z toho fondu pro obnovu. Čili já myslím, že je skutečně třeba, abychom to nějakým způsobem zařídili, abychom opravdu vyšli vstříc eh, evropským zemědělcům. A chtěl bych využít této příležitosti, abych pogratuloval eh, paní zpravodajce za velmi dobrého ducha, kterého zavedla, pokud jde o spolupráci v rámci tohoto jednání skutečně velmi dobrá týmová spolupráce, kterou jsme dosáhli se sekretariátem. To, čeho jsme dosáhli, bylo, myslím, opravdu velmi pozitivní ve vztahu k těm omezením, v jakých se teď pohybujeme. Ano, děkuji mnohokrát. Pan kolega Hrozlý. my bychom byli všichni rádi, kdyby tady mohla být opravdu nastavena nějaká přechodná doba. Víme například, jak to vypadá, eh, vzhledem k tomu, že ještě nemáme víceletý finanční rámec. Možná, že potom opravdu budeme mít lepší představu o financích. Pokud máme zavést Green Deal, pak skutečně je třeba, abychom to mohli udělat protože půjde také o strategii, například o biologickou rozmanitost. To jsou dokumenty, které se budou přijímat až ke konci roku. A pak je tady samozřejmě i technická otázka. Členské státy potřebují čas, aby mohly ty strategické plány eh, transponovat do svých vnitrostátních předpisů, čili říci, že parlament, rada, jsou za to odpovědné nebo za to budou odpovědné. Myslím si, že ta otázka těch dvou let Myslím si, že takovéto stanovisko bychom zaujímat neměli, nezávisí to na nás. Ta skutečná jednání probíhají velmi obtížně, musí se k tomu přistupovat obezřetně. A ještě jeden bod bych chtěl zdůraznit. Komise si uvědomuje, že vnitřní konvergence není vždycky zajištěna a že už 20 let přetrvává situace, kdy zemědělci dostávali prostředky, eh, kteří třeba už nejsou eh, aktivními zemědělci. Myslím si, že toto by se mělo opravdu zohlednit a pracovat s vnitřní konvergencí. Pokud jde o tu vnější, tam bych chtěl něco říct jménem stínového zpravodaje, pokud jde o Eh, pobaltské země. Myslím si, že tam jsou věci, které jim nemůžeme vnucovat. Eh, protože jim v podstatě odmítáme něco, co dostali jiné členské státy, čili v podstatě to není eh, uspokojivé. Paní Sander. Oui, monsieur président. Ano, pane předsedo, děkuji mnohokrát. Já bych také chtěla pogratulovat eh, vyjednávacímu týmu za odvedenou práci v těch uplynulých dvou letech přechodu, které nám umožnili opravdu dospět eh, k důležitému závěru a myslím si, že jsme pracovali opravdu ve velmi vstřícném prostředí Dos, podařilo se nám dosáhnout i určité revize nástrojů pro řízení krize a určité výjimky, pokud jde o státní podpory, pokud jde také o e, spořící e, programy a podobně. A to si myslím, že je velký úspěch. Vy jste zdůraznil nutnost revidovat e, fungování krizové rezervy. Je mi líto, že tato diskuse byla přenesena až na podzim, protože je to skutečně zase vaše odpovědnost, aby to bylo předneseno, abychom si mohli uvědomit, jakým způsobem budou věci fungovat, protože nám byla slíbená reforma rezervy a tyto sliby nakonec eh, se neplní. A teď je třeba, abychom opravdu přistoupili k činům. Je třeba, aby ta reforma skutečně proběhla a to od podzimu. Ještě jednou skutečně chci všem pogratulovat a děkuji vám. Ano, děkuji mnohokrát, Dania Buda. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří gratulovali vyjednávacímu týmu. Nebylo to jednoduché. A chtěl bych něco říci ke konvergenci vnitřní i vnější. Samozřejmě máme tady celou řadu neschod, pokud jde o potřebu mít takovéto možnosti. Vážení kolegové, často jsme mohli vyjádřit určité výhrady, když se hovořilo o té vnitřní konvergenci a uvědomujeme si, že jsme občas dost vzdáleni od eh, skutečné situace zemědělců, zejména pokud jde o náklady, eh, pokud jde o určité způsoby pěstování, například mezi Německém a Bulharském a Rumunském třeba. Čili tyto věci nesmíme opomíjet, prosím. Vielen Dank. Ich habe jetzt keine ano, děkuji mnohokrát. Už nikdo další o slovo nežádá. Já tedy znovu dám slovo paní Katajnen, aby to uzavřela. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za podporu. Chtěla bych využít té příležitosti, abych poděkovala sekretariátu za vynikající práci. Myslím si, že to bylo opravdu velmi náročné. Pokud jde o komisi, pokud jde o tu možnost, že by se stáhl ten návrh, já bych chtěla vyjádřit opravdu hluboký nesouhlas. Já myslím, že žijeme ve stejné realitě jako všichni ostatní v této místnosti a všichni, kdo pracují ve stejném odvětví víme, že už tady máme v podstatě určité mechanismy už připravené a že proběhnou trialogy. Já bych byla opravdu velmi ráda, kdybyste mi řekli, jaké je případně vaše řešení v takovém případě v legislativní sféře, protože v podstatě ten proces trval už několik měsíců a doposud není zcela dokončen jak tedy to bude vypadat 1. ledna, pokud v podstatě byste tímto způsobem postupovali. Zemědělci opravdu čekají od vás jasnou odpověď. Děkuji vám. Vielen herzlichen Dank, ähm, Elsie Katain. Ano, děkuji mnohokrát, paní Katajnen. Myslím, že se můžeme shodnout na tom, že komise skutečně si musí položit otázku, zda chce být čistě výkonným orgánem, nebo zda chce zaujímat politická stanoviska, ale v každém případě se musí chopit své odpovědnosti. A je to něco, co my v současné chvíli a v této tedy tematice nevidíme jako uspokojivý eh, vývoj. Takže teď výměna názorů se zástupci komise DG Agri a Trade. My jsme také pozvali DG pro hospodářskou soutěž, ale ty bohužel nemohli eh, příznivě odpovědět na naše pozvání takže pojde v podstatě o otázku, eh, pokud jde o hovězí, eh, telecí a drůbeží maso. Máme tady pana ředitele Skenela z DG Agri a Flavia Koturnyho z DG Trade, který je vedoucí odvětví pro rybolov zemědělství a přístup k trhu i v oblasti fitosanitární. Takže já bych vás požádal, abyste raskavě respektovali čas vymezený 7 minut na každého z vás, Potom proběhne kolečko s koordinátory a pak budeme mít ještě 15 možných vystoupení od jednotlivých poslanců. Pane ředitele, ano, děkuji mnohokrát. Pokud jde o tržní situaci, vy jste tedy žádali o to, abychom se zaměřili na hovězí, eh, telecí a drubeží maso. V těchto šesti měsících eh, to skutečně byly velmi obtížné chvíle pro zemědělství jako takové a stejně tedy postižená byla i tato oblast. Pokud jde o COVID-19 a e, jeho e, dopady. Tady je samozřejmě otázka omezení pohybu, sociálních e, vzdáleností. To všechno mělo tedy svůj dopad a některých eh, oblastech eh, zemědělských eh, se podařilo tyto věci řešit snáze. Pokud jde o hovězí, telecí a drůbeží maso, tam skutečně mm, byly tyto oblasti velmi těžce postiženy. Je tady o otázku tedy v produkce těch prvních třech měsících u hovězího masa došlo k určitému nárůstu, jenom v těch prvních třech měsících, ale jsou tady rozdíly mezi členskými státy. Například v Polsku a Nizozemsku došlo spíše k nárůstu v Německu, Španělsku, Irsku, eh, nižší nárůst Itálie zase naopak zažila velmi prudký propad. Já to ještě tedy přiblížím, ale v podstatě ten dopad té krize se projevil především v dubnu a v květnu, kdy v důsledku uzavření eh, možností pohybu eh, jsme očekávali skutečně velký pokles, pokud jde o produkci. Zatím ještě nemáme úplně veškeré údaje schromážděné, ale jakmile tedy budeme mít tyto věci k dispozici, určitě tam bude silný propad zaznamenaný. Pak pokud jde tedy o čísla týkající se pohybu eh, zvířat, máme v podstatě určitý přehled o tom, jak se pohybují zvířata mezi zeměmi Evropské unie. A je podstatné vidět, že ta opatření, která jsme přijali, abychom eh, snížili dopad omezení, tak byla poměrně úspěšná a to je dost důležité pro řadu členských států, zejména pokud jde o dovoz živých zvířat. A tady hovořím především o zemích na jižní části Evropy. Pak je tady otázka vývoje cen a tady zejména jsme v podstatě nezaznamenali příliš velký pokles u hovězího masa, ale jsou tady zase podstatné rozdíly mezi členskými státy a hlavním faktorem pro ten propad cenový bylo uzavření právě e, těch odvětví, která odebírají hovězí maso. A to skutečně nebylo možno vyvážit nárůstem například e, hovězího masa pro e, používání v maloobchodním měřítku. Takže na druhou stranu teď vidíme určité oživení cen, které je poměrně povzbudivé, nicméně situace zůstává ještě pořád velmi eh, křehká. A na žádost parlamentu jsme se v podstatě um, zabývali otázkou zavedení eh, určitých možností soukromého skladování a podstatě ta možnost té pomoci pro soukromé skladování to bylo poměrně slabé, asi 3000 tun a v podstatě se to mělo týkat asi tří měsíčního období, to mělo by to tedy nejkratší možné období. Dá se ovšem říci, že trh se poměrně drží a že pokud jde o ten rozdíl mezi tím Eh, soukromým skladováním a eh, prodejem tedy na trhu. Většina producentů spíše usiluje o tu možnost prodávat na trhu, což je velmi dobré. Ta situace je složitější u telecího masa. U telecího masa tam skutečně je velký, eh, velká míra závislosti na spotřebě v různých formách tedy nabídky pro mm, zpracování v potravinovém řetězci a tady došlo k určitým silným posunům. V podstatě dá se říci, že jsou určité povzbudivé momenty tady jsou, pokud jde tedy o možnost, aby se udržely ty eh, aktivity, které teď mohly být znovu zahájeny. Budeme tedy si držet palce, aby tomu bylo i nadále tak. Pak je tady otázka právě těch počátečních týdnů, kdy v podstatě spotřebitelé, mm, kteří mohli spotřebovávat pouze doma, hodně používali drůbeží maso, čili to se drželo na poměrně dobré úrovni, ale s tím, jak postupně, eh, postupně se eh, nemohli využívat restaurační zařízení, tak docházelo k prudkému propadu, zejména v Polsku. Myslím, že Polsko je velký tedy producent drůbežího masa a velké množství tedy tohoto masa se pak používá pro eh, různé tedy potravinářské zpracování. Takže vidíme, že v podstatě ta otázka toho drůbežího masa v podstatě Mm, tam to trvá asi 6 týdnů ten cyklus, takže tam je vidět, že skutečně je tady určitá míra oživení, která se projevila i z hlediska cenového, ale situace přece jenom zůstává ještě obtížná. A můj kolega Flavio pak bude hovořit více o obchodu, ale pokud jde o export a import drůbežího masa, tak tam skutečně došlo k určitému poklesu a ten se pořád ještě udržuje. Jsme pořád v dosti citlivé situaci. Je tady celá řada obav, eh, nicméně odvětví se postupně eh, oživuje, tak jak se tedy eh, ruší postupně ta omezení a znovu otvírají restaurace. Takže doufáme, že v této oblasti to oživení proběhne poměrně rychle a že jsou tady samozřejmě i určitá rizika spojená s Brexitem. Je tady otázka v podstatě tedy toho, jak se situace bude vyvíjet obecně. Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji mnohokrát. A já dám slovo panu Koturnimu z DG Trade. Děkuji, pane předsedo. Já se zkusím soustředit na hlavní události v těchto dvou odvětvích. Víme, že pokud jde o globální zemědělskou produkci, ta samozřejmě utrpěla v průběhu krize covidu. Nicméně jsou tady určité specifické problémy, pokud jde o zpracování, pokud jde o eh, jatka, tak víme, že například ve Spojených státech, v Brazílii, ale také v EU máme problémy a situace eh, zase není tak kritická jako ve Spojených státech. Některé země přijaly určitá opatření, pokud jde o omezení například vývozu, zejména z důvodu bezpečnosti, například Větnam, Kambodža, Myanmar a tak dále ale zároveň se tady um, projevuje i vliv um, multilaterálních organizací AG20. V podstatě se rozhodli vydat prohlášení, aby se náležitě tady řešily otázky zemědělské produkce. A to samozřejmě pomohlo. Pomohlo to, uh, pokud jde o ta restriktivní opatření a tyto země, která které ty opatření přijaly, se v podstatě začaly zabývat tím, jak je řešit jinak. Pak je tady samozřejmě otázka eh, certifikace, například certifikace eh, zejména u eh, živých kusů a u masa, pokud jde tedy o možnost prokázat, že není postiženo covidem. Čína například vnucuje určitá opatření ověřovací, pokud jde o potraviny tato opatření zatím nebyla vždy oznámena komisi, někde jsou požadovány určité laboratorní zkoušky, někde Čína řeší rovnou ty věci v obchodní sféře a pak je tady otázka také VHO a otázky, jakým způsobem tedy se s tím bude pracovat. Čína velmi často eh, komunikuje přímo tedy s členskými státy bez eh, toho, že by se obrátila na komisi, což pak samozřejmě vedlo k určitému zmatku mezi provozovateli a členskými státy. Pokud jde o vývoz eh, potravin, my jsme aktivovali naše delegace, učinili jsme určité konkrétní kroky eh, u jednotlivých orgánů a v některých případech to bylo úspěšné. V některých zemích se podařilo odstranit ta omezující opatření. Vytváříme také interaktivní databázy, eh, pokud je o opatření, která se týkají exportu EU a to v podstatě umožnilo také zavést určité usnadňující kroky, pokud jde o eh, vývoz, kterými chceme tedy usnadnit situaci našim vývozcům a minulý týden jsme se sešli v Ženevě na toto téma. Pokud jde tedy o ten dopad, tak v podstatě máme eh, možnost srovnat eh, měsíc duben v tomto roce a v minulém roce. Poklesl dovoz i vývoz, ale vývoz eh, poklesl méně než dovoz. A v podstatě Některé sektory byly zasaženy méně, zejména hovězí a drůbeží maso má v podstatě poměrně dobrý tržní vývoj a to je spojeno například také s tím, že si můžeme dělat poměrně jaksi příznivé výhledy, pokud jde o exportní požadavky v této oblasti. V každém případě tady trvávají ještě určité překážky, pokud jde o obchodní vztahy, zejména v Korea, Čína, Tajvan, kde jsou určité stanovené zákazy, které se například týkají i některých eh, dalších problémů, jako je ptačí chřipka a to se potom řeší tedy formou zákazu v některých zemích, jako je třeba Jižní Afrika. Ale v každém případě půjde o to, abychom co nejvíce pracovali s možností odstraňovat ty eh, překážky. Jak tedy bude vypadat budoucí situace? Já bych se tady chtěl zmínit například o nových nástrojích, které jsou zavedeny v oblasti obchodní. Pokud jde o farm to fork, tam v podstatě máme Eh, specifické aspekty s cílem podporovat globální transformaci, mezinárodní standardy a multilaterální fora, což bychom měli moci zajistit na základě kapitol o udržitelnosti v bilaterálních dohodách a také plným prováděním různých ustanovení týkajících se udržitelnosti, a to i na základě specifického tedy eh, pracovníka, který se v komisi zabývá prosazováním eh, těchto standardů. Čili skutečně půjde i o závazky ze třetích zemí, jako je například otázka dobrých životních podmínek, pesticidy a mikrobiální rezistence. Tyto standardy budou nadále využívány i v rámci práce jednotlivých mezinárodních orgánů. Došlo skutečně k velkým změnám mezinárodního kontextu v oblasti obchodní politiky, zejména pokud jde o snahu eh, zavádět určité spíše unilaterální eh, opatření ve vztahu k tomu, jak dříve byly věci řešeny spíše multilaterálně. Nicméně je tady eh, třeba zaměřit se velmi výrazně na klimatické změny, COVID v podstatě ještě více posílil tyto výzvy, zejména pokud jde o strategické eh, úvahy, pokud jde o investiční politiku prováděnou v období po krizi COVID-19. V červnu jsme přijali dokument, kde v podstatě máme 14 otázek. Ten dokument bude k dispozici ve všech úředních jazycích od dneška a zúčastněné subjekty občanské společnost se k ním budou moci vyjádřit do 15. září a potom bude vydáno sdělení komise. Děkuji, pane předsedo. Vielen herzlichen Dank. Dann gehen wir. Děkuji mnohokrát. A teď eh, hned eh, koordinátoři za EPP paní N. Sander, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, na žádost parlamentu eh, se eh, komise eh, přijala opatření týkající se skladování produktů hovězího Eh, telecího a drůbežího masa. Bylo nám eh, tehdy líto, že nebyla přijata žádná podpůrná opatření na, pro sektor drůbežího a telecího a komise tedy s ohledem na rozpočtová omezení musela udělat určitý výběr. Eh, situace se od té doby změnila a proto jsme požádali o tuto výměnu, o tuto diskusi. Pokud jde o telecí za poslední dva měsíce, Eh, tam se ta krize ukazuje eh, v plném světle a proto se chci komise zeptat, tam můžeme rychle využít eh, část té obálky na skladování hovězího, která se zatím velice málo využívá, abychom eh, to jaksi přesunuli na skladování eh, telecího, podobně jako tomu bylo v roce 2001 a jak to článek 219 OCM umožňuje. Pokud jde o drůbeží maso, tam je situace také velice znepokojivá a bylo by proto vhodné navrhnout navrhnout eh, podporu soukromého skladování, abychom eh, stahli eh, z trhu ty příliš levné produkty a také bychom mohli jaksi zvážit některá tarifní opatření, abychom ochránili trh. Děkuji mnohokrát. Nyní za SAD pan Erik Andrieu, také minuta a půl. Dobře, tak eh, pan Andrea Nikoli, paní Ulrike Müller. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za tyto informace. Eh, COVID eh, samozřejmě klade veliké nároky na různá odvětví a bylo by tedy dobré především sektor telecího a drůbežího masa podpořit. Já se chci ale zeptat především na naše obchodní dohody a na dovoz eh, masa do Evropské unie, protože zde se ta kritéria liší. A je tam například to kritérium trvanlivosti. Přesto mám eh, řadu kritických otázek. Je třeba, abychom u nás v Evropě eh, přepracovali naši eh, politiku, abychom více chránili zvířata, dávali jim méně antibiotik, aby to celé bylo udržitelnější. Týká se to jak velkých, tak malých chovatelů. A komise se chci zeptat, zda si dovede představit, že maso dovážené ze třetích zemí bude doprovázeno nějakým povinným označením původu, tak jak je tomu například u medu, abychom věděli, aby spotřebitel věděl, zda to maso pochází ze země Evropské unie či mimo Evropskou unii. Protože například eh, toto dovážené maso se používá v restauracích nebo v těch zpracovatelských řetězcích. Takže proto tu otázku považuji za důležitou. Pan David? tím, co před chvílí tady řekla paní Ulrike, eh, že je sice dobré se zabývat aktuální situací v souvislosti s COVID-19, ale že by bylo ještě lepší eh, Sorry? se podívat na... There's no translation. Ah, okay, sorry. Yeah, please go ahead. Yeah. Eh, mohu tedy hovořit eh, znova. Eh, chtěl jsem se připojit k tomu, co tady před chvílí řekla paní Ulrike Miller. Je sice důležité se zabývat aktuální otázkou související s COVID-19, ale hlavně je potřeba se podívat na tu situaci v širším kontextu a uvědomit si, že je důležité se zabývat zejména Eh, vývozem a dovozem. Eh, pokud se eh, jedná o dovoz, pak bychom si měli uvědomit, že podmínky v zemích, odkud jsou dovozy realizovány, jsou značně jiné a je potřeba na ně klást stejné nároky jako na ty též produkty pocházející ze zemí Evropské unie. Takže měly by být eh, tedy podrobeny stejně náročnému eh, testování a eh, kromě toho poškozují samozřejmě zemědělce s tím, že se jedná o určitý cenový dumping. Ono se argumentuje tím, že ta množství jsou malá, že to jsou u hovězího dva obědy na jednoho obyvatele Evropské unie, ale je potřeba si uvědomit, že to maso potom skončí jenom v některých zemích, například eh, v České republice, jak mě upozornil náš eh, ministr zemědělství. Eh, takže na to je, na to je třeba dbát a pokud se jedná o vývoz, pak se jedná je důležitá regulace vývozu na dlouhé vzdálenosti v související tedy s pohodou zvířat, kdy... David, please come to an end. Jo, eh, s tím, že eh, pokud se jedná dovozy z Jižní Ameriky, tak eh, se na to nepoužívají stejná kritéria. Děkuju. Vielen Dank, Martin Häusling. Děkuji, pan Häusling. Ano. My samozřejmě můžeme doufat, že ta krize rychle přejde, ale nemůžeme pak dělat, že se nic eh, nestalo. Musíme se zaměřit eh, na ty sektory, které byly nejvíce zasaženy, protože naopak eh, některé to ještě posílilo. Musíme si uvědomit, že 25 těch jatek nebo těch zpracovatelských eh, závodů muselo uzavřít eh, své brány, muselo přerušit eh, činnost. A já si myslím, že je před námi poměrně dlouhá cesta, ale musíme se zaměřit na určité změny, protože ta situace už nebude jako dříve. Máme například u nás v Německu intenzivní diskuse, které se týkají dopadů krize na chovatelský sektor a na různé typy eh, struktur v chovatelství. A měli bychom eh, se snažit například eh, Eh, si zmenšit eh, ty zpracovatelské závody a další zemědělské jednotky, protože je to také eh, příznivější pro životní prostředí. Nesmíme zapomínat na regionální zásobování. To, co mne zvláště v současnosti znepokojuje, je otázka dohody s Mercosurem, což je jednou z priorit německého předsednictví. Myslím si, že ve výboru Agri se asi shodneme na tom, že bychom měli hovořit i o této dohodě, která nemůže zůstat nezměněna. Nemůžeme i nadále dovážet eh, maso, které pochází z podmínek, které zde v Evropě sami nepřijímáme. Musíme se intenzivně účastnit těch eh, debat, protože ta dohoda v této podobě nemůže být schválena. Eh, děkuji pan Ruisen za EKR. Nyní Kolega Ruisen, jste připojen, pane kolego? Děkuji, pane předsedo. Už technicky zdá se vše v pořádku. Děkuji komisi, že dnes přišla diskutovat s námi o tomto důležitém tématu. Já naprosto souhlasím eh, s tím, co řekli zástupci EPP a Renew. Je zcela zřejmé, že důraz musíme eh, klást eh, především na sektor eh, telecího masa, který byl zvláště negativně zasažen. A chci také říci, že tento sektor bude eh, i nadále velice důležitý, stejně tak jako sektor mléčných výrobků. Příliš nechápu, proč zde nemáme žádná krizová opatření pro sektor telecího masa. My jsme se na to dotazovali, napsali jsme dopisy na příslušná místa a myslíme si, že je velice důležité a naléhavé, aby komise přikročila k nějakým opatřením podpory pro telecí na základě článku 219. Komise se může podívat na to, zda by šlo využít i jiné články. Právě na základě článku 219 zda lze eh, ještě jinak podpořit soukromý sektor, až respektive soukromé schvalování. Eh, prozatím soukromé skladování telecího masa nebylo garantováno a já se chci komise zeptat, zda je připravena tento sektor podpořit. sektoru telecího může trvat až pět let, eh, než eh, se zotaví a proto je důležité mu podporu poskytnout. Jak zde zaznělo, nestačí držet si palce. Komise musí být aktivní, nemůže pouze reagovat, musí být proaktivní. Děkuji mnohokrát. A v neposlední řadě pan Flanagan za GUE. Dobrý den, my vás sice slyšíme, ale nevidíme vás. Pan Flanagan říká, že má problém s, se širokopásmovým připojením, ale nebude vidět. You are government member MEPs that they might improve our broadband so we can actually do these meetings. But anyway, we live with it. Um,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 Eh, s kolegyny Kandrie nemáme pořád ještě žádné spojení, takže já bych teď dal slovo komisi, aby nám odpověděla na otázky. A jako první pan ředitel Scanner. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní Sandr eh, hovořila podobně jako další poslanci o tom, proč komise nezasahovala do soukromých eh, skladišť, pokud se týče eh, masa kuřecího a také skopového. A také hovořila o krizových rezervách a eh, myslím, že nebo má dojem, že ne, nebyla zodpovězena i otázka. Komise opakovaně říká, že vzhledem k požadavkům na různá, různé potřeby eh, při zasahování do trhu, tak eh, my jsme neměli dostatek prostoru manévrovacího. Otázka tedy byla, jestli tedy eh, jsme připraveni na to, aby se používaly ty tržní rezervy, tak de facto parlament ani rada eh, nebyla příliš eh, nadšena tímto výhledem. Eh, nicméně máme tady tedy přechodné řešení a návrhy na reformu společně zemědělské politiky, takže tam se to bude projednávat. Pokud se týče tedy těch zásob Eh, například eh, pokud se týče novinek eh, týkajících se hovězího masa, tak tam jsme se toho moc nedozvěděli. No a pokud se týče drůbeže a skopového jehněčího, tak to jsou vlastně věci, které se dají upravit v rámci produčního cyklu relativně rychle. V obou případech naše bezpečnostní opatření Eh, nejsou tedy příliš navržená na to, abychom zde eh, měli nějaké eh, velké zásoby v soukromém držení a to je zejména dáno povahou té produkce. V obou případech máme už tedy zásoby, které už jsou tedy někde skladovány soukromně a tady jde o to, aby se to přijímalo a v okamžiku přijetí, aby se to kontrolovalo. A s tím jsme měli velké potíže, eh, poněvadž eh, tady jde o, to, o tu kontrolu toho, který produkt eh, je vhodný a který není. A taky samozřejmě za toto nebudou přímé dotace zemědělcům, půjde to prostě oklikou, tím mechanismem jiným ale, eh, jak říkám, eh, komise nemůže sama o sobě eh, zavést pomoc ze soukromých zásob. Pokud se týče exportu, tady byla zdůrazněna možnost, nebo možná možnosti, pokud se týče potvrzení o původu dováženého hovězího, přičemž se toto maso využívá zejména v stravovacích službách podmínky pro dovoz hovězího jsou velice přísné a například vzhledem k zdraví a bezpečnosti potravin, tedy k těmto předpisům, eh, jsou ty požadavky vysoce, vysoce přísné, eh, poněvadž máme trošku jiné, eh, jiné požadavky. Komise bude tedy, nebo už iniciovala další kroky, tak aby bylo k dispozici více informací o původu potravin. A samozřejmě parlament bude mít eh, také svoji možnost, aby se k tomu tedy vyjádřil a aby řekl, jak eh, si představuje, že s tím komise bude zacházet, jestli tedy do budoucna bychom měli mít eh, přísnější pravidla o poskytování informací zákazníkům a podobně a to na všech stádiích, ve všech stádiích. Takže třeba pokud se týče eh, supermarketu, tak eh, tady to možná není úplně stejné, jako když si dáte eh, hamburger v kantýně nebo v restauraci. Čili tady jde o to, aby ta ustanovení byla tak trošku sjednocena. Obecně, pokud se týče vývoze, vývozu dovozu, eh, já už jsem to řekl a pan kolega to také řekl, že my máme máme také pokračující obchodní přebytek, tedy vyvážíme více, než dovážíme eh, masa hovězího a také drubežího to bychom neměli ztrácet ze zřetele. Je to samozřejmě složitější problematika, ale největší, eh, největší exportér do EU není eh, Brazílie ani, ani Argentína, ale Velká Británie. A Velká Británie je zároveň naším největším exportním trhem, takže tady je největší výměna v obou směrech. Takže to, že by naše problémy mohly eh, být vyřešeny s přísněním dovozu, tak eh, přitom je třeba myslet na to, co jsem právě řekl. Podle statistik náš eh, dovoz hovězího výrazně poklesl oproti minulému desetiletí. To jsme měli zhruba kolem půl milionu tun v minulém eh, desetiletí a teď jsme zhruba na 350 tisících tunách ročně. Takže tak to dneska je a je to tím, že jsme zpřísnili eh, kontroly opatření pro zdraví a eh, bezpečnost potravin. Takže my tady nehovoříme Eh, spíš o tedy dovozech, jako eh, spíše tedy o eh, naší poptávce na domácím trhu. Taky tedy závisí na tom, co lidi upřednostňují, jestli tady spíše steak a nebo hamburger. Interní konverze v Irsku, jak řekl pan Flanagan, tak to je samozřejmě se, jirská záležitost, ale eh, v rámci reformě, reformy eh, společné zemědělské politiky samozřejmě budeme mít větší flexibilitu a také pokud se týče eh, alokace fondů do různých sektorů, tak to také bude souviset s tím, co řekl pan Flanagan. Tak to je ode mě všechno, pane předsedo, děkuji vám. Děkuji, pane Skenere. Já bych jenom stručně eh, pohovořil o zacházení se zvířaty, animal welfare, životních podmínkách zvířat, a to nejenom v Německu, ale také v Evropě. Eh, skutečně eh, tady máme závazek ze strany komisaře pro zdraví, tedy pro zdravotnictví pana Kilikrise, v souvislosti se současnou legislativou o přepravě a o provozu na jatkách. Takže tady se uvažuje o zavádění, eh, zavádění určitých eh, nálepek, eh, která budou, které budou hodnotit právě to zakázení se zvířaty. Už jsme uspořádali několik akcí k tomu. Samozřejmě se snažíme získat nějaké informace, myšlenky, nápady, jak s tím dále zacházet. Co se týče dovozu, tak tady už naplňujeme a vynucujeme pravidla pro zacházení se zvířaty, například eh, pokud se týče eh, produktů, která prošla zahraničními jatkami. Takže toto je naše celkem jasná linie eh, dalšího postupu. Co se týče původu, tak ano, samozřejmě my se zaměřujeme na možnost eh, povinného označování původu více produktů, než je tomu dneska. Ale to není jediný problém eh, související eh, s tím označováním. Celý ten systém nyní přeskomáváme. Do budoucna budeme mít povinné označování, eh, takže na těch štících bude eh, více informací o eh, výživových hodnotách. A samozřejmě mělo by to být udržitelné označování, přičemž ta udržitelnost je ve smyslu sociálním a také ekologickém. V současné době tedy komise si připravuje podklady pro eh, předložení návrhu, to je, jak jsem řekl, pan komisař Kilekidis, no a eh, konkrétní návrhy přijdou. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. A tím se dostáváme k dalším 15 eh, bodům, které se k tomu hlásím, takže eh, a já eh, samozřejmě musím také se podívat na to, jestli bude mít čas na, eh, na každý A nyní za EPP, paní Pírik. A prosím, dodržujte řečnickou dobu do jedné minuty. Ani? Takže paní Anny Schneier-Pírik. Nelze, takže za SAD eh, paní Carmen Afran. Jedna, minutu, jedna minuta. Dobré ráno,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 Prijzen van pluimveevlees, zeker rundvlees, zijn door de goede verkopen herstellende richting het niveau van 2019. De prijs van... Pane předsedo, eh, máme tady problémy s cenami u eh, jehničího a také drůbežího. Tady nám vlastně ty ceny eh, spadly o třetinu, takže tam skutečně máme řadu problémů situace je dramatická a žádá si určitých kroků. Eh, komise měla na stole eh, návrh už v Dubnu, ale zatím pořád eh, ještě jsme ho nedostali. Pokud se týče hovězího a je něčího, tak tam je taky takový problém a komise tady zatím k tomu mm, ne otevřela nebo nepředložila návrhy. Takže mohli bychom zahájit diskusi, která se týká těch soukromého skladování a zajistit také přežití toho sektoru. A pokud se týče eh, výboru pro obchod, tak eh, my jsme také v neférové konkurenci vůči Číně. Jsme velice rádi, že se tím už někdo zabývá a musím říct, že za Holandsko mu říci, že vás pozuzujeme v tom, abyste tam pokračovali. Ano, děkuji. Que vous me voyez et que vous m'entendez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 mimo eh, ty problémy současné. Mě by zajímaly dlouhodobé důsledky pro výrobu masa, pokud se týče klimatických změn, o tom jsme debatovali už dlouho, a zejména tedy eh, debatu o organickém karbonu. Eh, dále soja. My jsme už měli hodně zpráv o tom, jak je to vlastně neudržitelné, eh, jak to tedy souvisí se zalesněnou eh, půdou, čili eh, jde mě o udržitelnou výboru uvnitř EU. A dále je to otázka struktury masospracovatelského průmyslu. Víme, že COVID-19 přinesl velké infekční problémy k tomuto sektoru a tady by komise měla pokračovat eh, nadále a změnit tu situaci do budoucna, aby se k tomu už nedocházelo, poněvadž eh, zejména ta velká jatka zažila vysokou úroveň infekce. Děkuji. Nyní pan Angel Dioka za ID. Buongiorno, buongiorno. Dobrý den, dobrý den, pane předsedo, vážení kolegové, zástupci komise. Já mám takovou jednoduchou připomínku. Musíme zdůraznit jednu věc. Náš drubeřářský sektor a sektor eh, červeného masa je sektorem excelentním. Ta značka Made in Europe, tu musíme bránit musíme věřit v tento systém a když připravujeme nějakou legislativu, musíme si uvědomit, že pokud doplňujeme nějaká pravidla, která jsou spojená s dalšími náklady pro tento sektor, tak eh, ztrácíme důležité části produkce, jak italské, tak evropské. To znamená ztrácet i pracovní místa a také přicházet o ty kvalitní výrobky. Musíme mít na paměti, že nemůžeme neustále zvyšovat a navyšovat ta pravidla, protože to ty podniky něco stojí a ty naše podniky se pohybují na světovém trhu. My samozřejmě nemůžeme jak si rozšiřovat ta pravidla na celý svět, ale pokud eh, vlastně eh, našim eh, podnikům eh, ukládáme pravidla a dovážíme mm, maso ze zahraničí, tak eh, je to velice nevýhodné, protože přicházíme jak o pracovní místa, tak o ty kvalitní produkty. Claude. Děkuji. Nyní Claude Kofan za zelené. Bonjour à tous. Dobrý den všem. Nevím, zda mne slyšíte. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi, že nám umožnila tuto diskusi. Má otázka se týká drůbeže v oblasti masa. Drůbež v EU je dovážena asi 800 tisíc tun a zároveň vyvážíme mnoho produktů, nemám přesné číslo, mnohem nižší kvality, než co dováží. Pokud jde o zajištění výkrmů, zejména v eh, extenzivním způsobu hospodaření, musíme dovážet například soju a především soju, která je geneticky modifikovaná, což má samozřejmě vliv na Eh, možnost, jak může Evropa se stavět opravdu ke své svrchovanosti v oblasti potravinových eh, potřeb, protože je třeba opravdu, abychom si uvědomili, že komise by měla v souvislosti se zelenou dohodou a také tedy se strategií Farm to Fork opravdu znovu revidovat svou obchodní politiku a společnou zemědělskou politiku, abychom měli strategický plán pro Eh, tyto živočišné proteiny, které by skutečně fungovaly v rámci nového ambiciozního programu protože v podstatě bychom měli mít odolnější systémy, které by byly slučitelnější s klimatem, abychom chránili životní prostředí, abychom respektovali také životní podmínky zvířat. Děkuji vám předem za odpověď. Děkuji. Nyní Izabel Kavaješ za SAD. Děkuji. Dobré dopoledne. Doufám, že mě slyšíte dobře a i vidíte. Dobře, děkuji. Uzavření restaurací a hotelů eh, z důvodu eh, pandemie covidu, jak víte, měla důležité dopady, zejména tedy eh, v oblastech, které jsou turisticky exponované. Musíme říci, že zejména tedy vysoce kvalitní eh, hovězí maso eh, bylo ovlivněno a to se týká zejména tedy eh, některých geografických indikací. Pokud se týče kvalitního masa, Eh, došlo k poklesu prodeje v tom nejkritičtějším období až o 95%. Na druhou stranu ovšem máme také eh, určité tržní potíže, pokud se týče tedy hovězího dobytka. Sice se eh, trh pomalu zotavuje, ale bohužel jatka jsou na tom špatně a výkupní ceny jsou velice nízké od nich. Takže tady eh, eh, hovoříme o tedy rozšíření těch eh, vhodných tříd a já vím, že dneska nemáme hovořit pouze o masu, ale je to důležité také v souvislosti s vnitřní poptávkou, která je velice nízká, také ceny jsou nízké a souvisí to také s čínským trhem a tady jsou ve hře určité exportní restrikce, takže mě by zajímalo, zda můžeme dostat nějaké informace v tomto smyslu. Děkuji. A nyní Baláš Hitvegi za EPP. Ano, děkuji. Dobré dopoledne. Já bych chtěl zmínit určité obecné body, pokud týče krize COVID-19. Myslím, že v Evropě je pod neustálým tlakem a útokem eh, chování chov dobytka a tady zemědělci trpí. Já vidím několik problémů. Eh, například ta strategie spole až na talíř. Eh, komise se snaží eh, spotřebu Eh, prostě nuceně snižovat a nemá proto ani žádné vědecky eh, podložené důvody. bychom byli rádi, kdyby tady byla nějaká studie, jak se to projeví v ujedlivých projektů, poněvadž spotřebitelé mají právo to vědět. Další věc, produkce vajec. Eh, musím říct, že by bylo velice velkou chybou, kdyby se klecové chovy eh, zrušily. Podle současné studie v Maďarsku eh, to by vedlo skutečně poklesu výroby k nárůstu cen a nárůstu emisí plynu skleníkového typu. A poslední bod trvá udržitelnost v obchodních smlouvách. Eh, myslím, že eh, bychom tady měli mít eh, určité určitá pravidla, která budou přísná kvůli tomu, že naše standardy jsou daleko vyšší než to, co se dodržuje v jiných třetích zemích. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Pan kolega Frakos není připojen, takže nyní SAD, paní Maria Neuchel. Děkuji vám, děkuji komisi za poskytnuté informace a kolegyně a kolegy, kolegům za důležité otázky. Já mám jinou otázku. Pořád se hovoří o tom, jak vyvedeme zemědělství z krize. Hovoří se o tom, že zemědělství už se z krizi vyrovnalo, tak já nevím. Jak by, jak by krize probíhala dál, kdyby třeba zásobování našich našich zvířat, tedy drůbeže, eh, hovězí a podobně, kdybychom je nemohli tedy krmit dováženými krmivy pokud by nastala krize tomto druhu, tak eh, myslíte si, že ten sektor se s tím vyrovná, anebo vidíte to spíše jako já, eh, že tento sektor je velice, velice citlivý na takovéto krize, zejména pokud se týče krmiv, eh, neboť v Evropě to nezajistíme. Děkuji, nyní Daniel Buda za EPP. Děkuji. Já se mohu jedině připojit tomu, co už kolegové řekli. Tady hovoříme o sektorech, které jsou mnohem více postiženy než jiné sektory. A to se týká zejména hovězího dobytka. Víme, že restaurace jsou z části stále ještě zavřené a chtěla bych upozornit komisi, že ty plány, které tady eh, zaznívají, jsou směšně nedostatečné. Jsou zde tedy eh, ceny, za které se nakupuje, eh, nakupují jejich produkty a to je pod úrovní výrobních nákladů. Takže chtěla bych komisi říci, že není příliš seriózní, jestliže se tady nedávají, neposkytují finanční injekce eh, právě těmto, tomuto sektoru. Eh, byla by ráda, kdyby pan ředitel skutečně potvrdil, že skutečně komise není schopná nikde najít peníze právě pro tento sektor. Pro jiné sektory peníze jsou, tak pro zemědělce taky musí něco přece zůstat. To je velice citlivá oblast. Eh, zvířata to jsou živé organismy, to nejsou stroje. Proto tento sektor potřebuje podporu, potřebuje také od vás eh, prostředky na podporu tohoto sektoru. Máte přece krizovou rezervu a nikdo v Evropě nechápe, proč tyto prostředky nevyužijete. Za druhé chci komisi eh, upozornit, že je třeba eh, umožnit to, aby ceny byly stanoveny předem a možná by byla dobré tedy podpora z národní strany. Nyní Chris McMahon za GUE. Děkuji, pane předsedo. Eh, musím říci, že my jsme tady minule tady slyšeli v strategickém, eh, strategickém dokumentu o obchodu se s Austrálií a s, novými, s Novým Zélandem a byl tam tedy výhled na další tři roky. A e, myslím, že to také e, souvisí s britskou e, politikou levného jídla. Takže to má velký negativní dopad na severní Irsko. A na druhé straně hranice jsou samozřejmě farmáři, kteří tím budou rovněž postiženi, poněvadž my máme určitý podíl na trhu v Británii a to samozřejmě je čím dál tím hrozivější s tím, jak se blíží no deal Brexit. Já zastupuji eh, farmáře a já tady doufám, že nezažijeme eh, že nezažijeme nepříjemné překvapení v podobě zvýšení dovozní kvoty z Nového Zélandu. Děkuji Kristýne Schneider za EPP. Dobré dopoledne, pane předsedo. Ano, lepší zacházení se zvířaty znamená zdravější zvířata a kvalitnější potraviny. To je pro nás velice důležité při té strategii eh, spole na talíř. Eh, pro mě jsou důležité tři věci a to je podmínky chovu, dopravy a také eh, jatečné poměry. A také bychom potřebovali mít vlastně bezpečné a určitou míru autarkie v EU. Tady jde o eh, dodržování eh, dodržování standardů pro chov zvířat a to něco stojí. Tady je třeba Eh, provést určitá stavební opatření a podobně. Jak tedy v dohledné době mají standardy harmonizovány a jak zajistit také rovné eh, soutěžní podmínky uvnitř Evropské unie? Eh, jakou pozici zaujímá komisi na, k tématu mm, porážky na, na pastvě a jak tedy zajistit rovné podmínky v EU? Děkuji. Děkuji. Pan kolega Olekas za SAD. Pan kolega Olekas je připojen? Prosím, zkuste. Stiskněte tlačítko. Mikrofon? Ne? Tak pan kolega Frakos taky zatím není online, ale za EKR pan kolega Jirgil eh, se už další dobu hlásí. Pan kolega Jürgel? Ano? Tak možná by mohl promluvit pan kolega Jürgel, pokud si to přeje. Prosím, zapněte si mikrofon, pane Jürgele. Tak, když to nejde, v tom případě dám slovo komisi, aby mohla zodpovědět otázky a pokusíme se tedy o spojení za chvíli. Takže pan Helskenl. Eh, thank you, Mr. Chair. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím projít ty jednotlivé body. Mnozí hovořili o těch eh, dovozech, o tom, že by se měly zavést určité bezpečnostní kroky my v podstatě máme určitá ochranná opatření, ale jsou s tím spojeny určité podmínky. Musí tam být skutečně podstatný dopad, pokud jde o ceny například a u těchto podmínek v podstatě zatím nemáme možnost je vždycky využít v souvislosti s tím kontextem. Došlo tady k značnému propadu v souvislosti s krizí covidu. Mnohem více tedy se propadl dovoz než vývoz. A to se projevilo u hovězího i drubežího masa, čili pokud chceme ochrana opatření, tak bychom v podstatě nemohli dodržet ty podmínky a to by v podstatě mělo celou řadu dopadů v rámci VTO například. Takže v podstatě je to otázka toho, jakým způsobem budeme pracovat s našimi partnery, protože jinak bychom opravdu viděli, že bych se říkalo o Evropě eh, ve světovém tisku, že přijímáme opatření, která nejsou v souladu. A to si myslím, že by nebylo dobré, vzhledem k tomu, že ta krizová situace už celou řadu věcí vyhrotila. V celém bloku vystoupení se také e, objevila ta otázka toho skladování u e, některých typů, například rubežího masa, telecího masa. Je to přístupné pro členské státy, aby v podstatě zavedly i státní podpory. Komise v podstatě přijala celou řadu nových flexibilních opatření ve vztahu k, ke státní podpoře a ta podpora v podstatě je možná například pro telecí maso. Potom tady také zazněla otázka týkající se udržitelnosti a paní McGuinness hovořila například o dovozu soji, otázka klimatických změn a spotřeby masa a dopadu na e, situaci na jatkách v souvislosti s covidem. Tady jde v podstatě o to, že tady máme to sdělení eh, Farm to Fork eh, ze strany komise ve vztahu k potravinovému řetězci, protože to všechno samozřejmě zasahuje do naší schopnosti, abychom skutečně zachovali správné podmínky pro výživu obyvatel. Čili je třeba si uvědomit, že pokud je o soju, například komise už zdůraznila při mnoha příležitostech, že máme skutečně velmi tedy tady silnou závislost na dovozu a že to představuje určitou eh, složitou situaci eh, v souvislosti s klimatickými podmínkami a že je to i otázka orné půdy, protože každý hektar pro soju je hektar, který v podstatě ubereme například eh, pšenici. Čili to není vždycky možné tímto způsobem postupovat. Čili v podstatě tím se budeme zabývat otázkou odolnosti a jsme tedy nuceni skutečně tyto otázky řešit společně s vámi. V řadě vystoupení se také hovořilo o specifické zranitelnosti některých členských států, pokud jde o současnou krizi protože jde například o omezení v rámci turistického ruchu, pokud jde o stravovací služby. Je celá řada zemí, které tedy mají velmi vysoký podíl těchto služeb a že omezení pohybu mělo silný dopad eh, například na pohyb turistů a samozřejmě i otázku z potřeby eh, hovězího a telecího masa, ale nejenom mělo to dopad eh, skutečně obecně. Pak je tady otázka vývozu do Číny. Tady vidíme určité otázky týkající se například také ehm, způsobu, jakým se šíří epidemie v, na jatkách. Obecně bylo řečeno, že já už jsem o tom také hovořil, že tady existují určitá rizika, nejenom COVID, že je tady situace jaksi v Evropě jako takové. Když se podíváme například na prasečí mor, tak tam také to také může mít silný dopad na naše vývozní schopnosti a na vývoj tedy v Evropě. Pak je tady celá řada otázek, ke kterým bych chtěl říci, že komise chce skutečně spolupracovat s členskými státy, aby se zajistila bezpečnost potravin, aby se opravdu eh, dodržovaly silné, eh, tvrdé podmínky pro dovoz, ale souvisí to tedy s těmi širšími standardy a Flavio již hovořil o tom, že v podstatě je tady eh, snaha posilovat tyto aspekty v obchodních hlediscích a z hlediska klimatických změn rozhodně se nesnažíme nijak snižovat požadavky na naše obchodní partnery. A pak, myslím, paní Sander se ptala na specifickou otázku prostředků, které jsou k dispozici já bych chtěl říci, že v podstatě to víte vy také, že to je otázka, která se bude řešit i v kontextu budoucího VFR, v podstatě revidovaná SZP a možnost mít skutečně udržitelný systém, abychom mohli zavádět krizová opatření. A v tomto kontextu také mohu zdůraznit ještě další dva faktory za prvé, komise bude samozřejmě zajišťovat, aby naši zemědělci měli přístup k přímým platbám. To nebylo nijak přerušeno během krizového období. Zavádíme nové flexibilní kroky a tyto platby jsou skutečně podstatnou součástí jejich příjmů, protože to posiluje jejich odolnost vůči složitým situacím a myslím si, že se to tedy prokázalo i v tomto kontextu a také nesmíme v podstatě si uvědomit, že komise může našim zemědělcům pomoci tím, že bude udržovat otevřený trh. Myslím si, že na samém začátku této krize jsme byli v situaci, kdy v podstatě zemědělci neměli možnost z mnoha důvodů se opravdu dostávat na trh v souvislosti s omezením volného pohybu a ta, to soukromé skladování bylo v podstatě určitou možností kompenzace, pokud tedy trh se propadá. A nám skutečně teď půjde tedy o to, aby trh zůstal opravdu živý, aby mohl být tedy tím zdrojem a byl přístupný. Děkuji vám. Vielen Dank. Děkuji. Pan... Děkuji mnohokrát, pan Konturny. Děkuji, pane předsedo. Jenom pár připomínek a odpovědi z mé strany, pokud jde o otázku udržitelnosti a standardu EU ve vztahu k jiným zemím světa. My v podstatě chceme mít skutečně strategii, která nám umožňuje pracovat s partnery ze třetích zemí na multilaterální i bilaterální úrovni pokud jde o to multilaterální řešení, tam chceme prosazovat své standardy, vysoké standardy a ujistit se o tom, že ty standardy, které byly stanoveny na úrovni těch mezinárodních eh, organizací multilaterálních, budou skutečně v souladu s těmi, které my využíváme a prosazujeme v EU. Na bilaterální úrovni jsem zmiňoval v podstatě určité pákové efekty, které můžeme uplatnit v rámci spolupráce, zejména pokud jde o otázku obchodu a udržitelnosti, což je specifická kapitola a jde skutečně o to vytvořit určité pracovní skupiny. Například máme specifickou skupinu s Mexikem pro otázku dobrých životních podmínek zvířat a to v podstatě se skutečně teď prosazuje nejenom na základě spolupráce, ale také na základě specifických požadavků a závazků, pokud jde o efektivní uplatňování například environmentálních požadavků a závazků. E, souvisí to také s pařížskou dohodou a do budoucna bude skutečně do budoucích eh, bilaterálních dohod o volném obchodu eh, zaváděn tedy tento požadavek a bude se dohlížet na to, aby se ty závazky náležitě prováděly. Například v oblasti environmentálních dohod, eh, protože jinak by to mohlo vést k ukončení nebo přerušení tedy efektivity toho systému bilaterálních dohod. Jde o to, abychom byli skutečně si vědomi toho, že tady může být určité takové maximalistické řešení, které by ovšem mohlo vytvářet více problémů, než kolik by to problémů vyřešilo, ale máme spíše možnost eh, pokoušet se tyto věci řešit vyjednáváním, konzultacemi s našimi partnery a pokud nedosáhneme uspokojivé úrovně, otevřít v podstatě určitou panelovou diskusi, prosazovat určitá doporučení, která mohou být někdy i uveřejněná, což znamená, že tak budeme vyvíjet tlak na obchodní partnery a ti, kdo tedy s nimi ta jednání vedou, mohou skutečně tímto dosáhnout určitých výsledků. Brzy tedy zahájí svou činnost úředník, který bude mít na starosti právě prosazování těchto opatření a půjde o to, aby tedy dokázal odstraňovat překážky, zajišťoval tedy to, že se budou dodržovat mezinárodní závazky. Bude tady výzva skutečně mm, o to stanovit určité priority, pokud jde o opatření, která mají jednotlivé státy provádět a půjde tedy o tu otázku eh, vůbec provádění obchodní politiky jako takové. Pak samozřejmě je tady otázka i samozřejmě jiných druhů masa než hovězího. DG, DG Agri a DG Trade budou pracovat na tom, aby se tyto věci skutečně náležitě eh, náležitě zohlednili například právě i o, u masa skopového, protože půjde o to, abychom dokázali tyto věci řešit v souvislosti s vývojem na našem vnitřním trhu. Děkuji, pane předsedo. Dank. Um, jetzt habe ich immer gesehen, der Kollege... Děkuji. Ähm, myslím, že kolega Olekas nyní. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, dobré eh, dopoledne. Eh, ta současná krize zasahuje velice silně naš, naše zemědělství, které musí být silné. My si uvědomujeme, že naši farmáři musí čelit různým výzvám. Eh, před krizi to byly i politické výzvy. Eh, podle národních i eh, komunitních zdrojů, tedy z nich je nutná skutečně podpora a zejména tím směrem, aby zemědělství bylo robustnější a odolnější do budoucna, zejména pokud se týče chovu dobytka a vůbec tedy eh, živočišné výroby. Rovněž eh, musíme lépe podpořit eh, spolupráci, aby tedy pro ty primární výrobce, primární producenty byl zajištěn lepší tržní přístup a to se týká zejména těch menších a středních. Eh, navíc eh, komise eh, by měla zpřístupnit více inovace také našim farmářům a tím na pomoci jejich odolnosti. A otázka další, kdy se dozvíme, eh, jak komise plní doporučení rady, eh, pokud se týče externí konvergence, což je ten největší problém v současné době. Děkuji. A ještě tady máme kolegu Amara, ale prosím o stručnost. Doesn't work, no? Tak nefunguje nám to, nefunguje. Nebo funguje? Bohužel ne. V tom případě eh, končíme tedy kolo otázek a možná, jestli tedy pan kolega, eh, tedy nějakou stručnou odpověď pro pana kolegu Olekase. Panské ne? Dobře. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tady v podstatě je otázka právě inovací v oblasti potravinářského zemědělského odvětví. To si myslím, že je velice důležité. Samozřejmě nemáme příliš mnoho času, ale půjde tady opravdu o velké investice v oblasti horizontu Evropa a budou tady skutečně navrhované velké prostředky, protože se tím bude muset řešit i celá řada otázek v regulační oblasti. Takže samozřejmě je tady celá řada eh, nesnází, celá řada velmi citlivých otázek, například eh, pokud jde o geneticky modifikované organismy. A musíme být skutečně nesmírně inovační, opravdu tady existují návrhy a komise velmi naléhá na to, aby členské státy byly ambicioznější, pokud jde například o výzkumnou činnost, pokud jde o poradenský servis pro zemědělství a mm, uzavírání různých partnerství pro prosazování inovací. Takže tady skutečně nám půjde o to, aby se prosazovaly inovace, protože z historického hlediska tady máme opravdu potřebu eh, prosadit vyšší investice, abychom byli produktivnější. Děkuji, pane předsedo. No, děkuji vám srdečně. Eh, myslím, že eh, není třeba další intervencí, pan Kulturní? Ne, dobře. Takže tím končím dnešní debatu pro dnešní dopoledne. Já děkuji oběma pánům z komise. Já konstatuji za sebe, že že ta debata byla spíše zklamáním. Často se nám dostalo eh, vyhýbavých odpovědí. Já myslím, že komise by si, bychom jim měli poslat zpátky, aby si eh, dodělal své domácí úlohy Eh, jsou tady eh, opatření, která se týkají biodiverzity na evropské úrovni. Příliš se nehledí na to, jaká je konkrétní situace v, zemí, eh, v členských zemích, zejména u telecího. Členské země mají nový režim, nový flexi, novou flexibilitu. No, mě by skutečně zajímalo, Eh, jak to chce komise směřovat dál, také pokud se týče eh, obchodní vyjednávání. I tyto otázky eh, byly zodpovězeny nedostatečné. Otázky ochrany našich zemědělců, to je něco podobného, čili skutečně by mě zajímalo, jakým směrem by komise chtěla jít dál. Eh, tato diskuse byla výborným příkladem toho, že mm, nejde možné jít tím směrem i o ním směrem, to znamená potácet se bez cíle. To skutečně eh, je třeba eh, dělat lépe, to dlužíme našim zemědělcům. Takže děkuji vám, tím jsme skončili naše dnešní zasedání a zítra budeme pokračovat ve 12 hodin konečným hlasováním. Přeji vám, přeji vám příjemný den.